Ready, colleagues? Vážení kolegové, jsme připraveni? Do we? Yes, I Please take your seats. Prosím, posaďte se. And we begin our afternoon meeting. A začneme s dnešní odpolední schůzí. The main topic today afternoon is vote. Hlavním tématem dnešního odpoledne je hlasování. Po diskuzích dnes dopoledne nás čeká hlasování. Já se omlouvám, že jsme to nezvládli stihnout ráno, vzhledem k tomu, že jsme ráno měli hosty. Začneme tedy eh, podle pořadu jednání. Máte všichni hlasovací kartu, doufám. Začneme tedy s hlasováním. Společné ustanovení evropských fondů, pokud jde o specifická opatření pro Řecko. Eh, jak už jsem říkala na mimořádné schůzi 3. září, Komise přijala legislativní návrh na pozměnění e, nařízení o společných ustanoveních, aby umožnila výjimečná opatření na pomoc Řecku. E, komisař během naší e, mimořádné schůze představil tento návrh a poté jsme učinili principiální rozhodnutí, které podpořili všechny frakce, že přijmeme tento návrh v nezměněné podobě podle zjednodušeného postupu, podle článku 50 eh, odstavec 1 jednacího řádu. Toto rozhodnutí jsme tedy učinili 3. září tedy bylo to pouze v principu takové rozhodnutí, protože předseda oficiálně předal tento návrh výboru Regi až na plenárce 7. září. Tři výbory požádali o to, aby mohli vypracovat stanovisko. Jsou to výbory Bač, Empl a Peš a všechny to udělali a všechna tato stanoviska také podléhají zjednodušenému postupu. A konečně včera jsem obdržela eh, dopis od předsedy Koreperu, eh, který eh, potvrzuje, že i rada se rozhodla přijmout návrh komise bez změn. Takže teď bych vás chtěla požádat, abyste formálně stvrdili, Eh, naše rozhodnutí použít článek 50 odstavec 1, eh, abych mohla eh, na prvním říjnovém plenárním zasedání předložit jménem výboru zprávu, která schvaluje návrh komise v nezměněné podobě. Pan Van podporujete? Jste pro? Děkuji. Takže jsme rozhodli. Tak, formalitám je učiněno za dost dobře. Formálně se musím zeptat, jestli někdo něco namítá. Ne. Vy se zdržujete. Dobře. Takže, ještě jednou vám všem děkuji. A teď budeme pokračovat dalším bodem, což je zpráva pana Blanco Lopeze, Evropský, Evropské strukturální a investiční fondy a řádná zpráva ekonomických záležitostí, pokyny týkající se provádění článku 23 nařízení o společných ustanoveních. Takže hlasovací seznamy máte a začneme kompromisem, kompromisem 20. O odstavci 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní návrh rozpočtového výboru, návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 4 k odstavci 1. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Teď se přesuneme ke kompromisu 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 38, první část. Tak právě jsme přijali kompromis 5. Takže to odpadá, proto jdeme na návrh 38 první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 53 s ústním pozměněním. Je někdo proti ústnímu pozměnění? Ne. Takže hlasujeme pro návrh 53 s ústním pozměněním. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 59. Ne, omlouvám se, ne kompromis. Pozměňovací návrh 59, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto.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 Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 81. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 82. Pozměňovací návrh 82. 82, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já myslím, že zamítnuto, ale ověříme. Takže prosím, hlasujeme elektronicky. Ověřujeme návrh 82. Prosím, hlasujte. It, does it work? Funguje to? The, the vote is open. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 29 proti, bylo to jasné. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 22. A to musím najít nejdřív. Compromise 22. Okay. Who is in favor? Kompromis 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 106. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 113. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 7 výboru EMPL. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 116. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 117. Na dvě části. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 123. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 9 výboru Bač, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nebo ověříme pozměňovací návrh 123. Ne, Bač 9. Zahajuji hlasování. Hlasujte teď, prosím. The vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. 21 ku 17. Socialisté mají o jednoho navíc. Please check, check the number of the, the, the people. Prosím, zkontrolujte si počet poslanců. Děkuji. Takže zamítnuto. Návrh 9 bač. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 12. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 13. Pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Pozměňovací návrh 13, prosím. The vote is open. Zahajuji hlasování, prosím hlasujte. The vote is closed. Končím hlasování. We, we have more members of EPP vote. Tak teď EPP má o jednoho víc. Okay, please, please check. Prosím, zkontrolujte si to. Budeme opakovat hlasování. Takže prosím, zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 13. Končím hlasování. Zamítnuto. Děkuji. Compromise, compromise two. Uh, is... Kompromis 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A teď budeme hlasovat o celé zprávě. Elektronicky zahajuji hlasování. Okay. Is it open or not? Tak už se hlasuje nebo ne? Tak teď zahajuji hlasování, prosím hlasujte. Končím hlasování. A zpráva je přijata. in 28 hlasů pro, nebo vy ty čísla vidíte, nemusím to říkat. Tak děkuji a blahopřeji panu Lopezovi. Uh, the next report. Další zpráva. To je zpráva pana Fernanda Ruase, politika soudržnosti a přeskum strategie Evropa 2020. Začneme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 zdrželi se, přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměvací návrh 90 s ústním pozměvacím návrhem. Má někdo něco proti ústnímu pozměvacímu návrhu? Nikoli. Děkuji. Takže hlasujeme o 90 s ústním pozměňovacím návrhem, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní jdeme k pozměňovacímu návrhu 91, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92, 93, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 95 pro, proti, zdrželi se, přijato. 97, kdo je pro, proti, zdrželi se, musíme si to překontrolovat. Takže ruším toto hlasování a jdeme k kompromisu 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 17. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 108. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 111 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 158. Můžeme přejít k, rovnou ke kompromisu 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 26, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 27, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 171. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 172 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 188. Ten je stažen, takže 190 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní pozměňovací návrh 1, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 2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 k eh, úvodnímu ustanovení A, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 8. To je, to je lingvistický návrh, takže přecházíme k 12. Eh, 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 k recitálu B. Pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Teď už končím hlasování. Here we are. Yes, there is... A zpráva byla přijata. Gratuluji panu Ruasovi. Zdravíte. The next, the next vote. Nyní Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik, provádění priorit na rok 2015. Navrhatelkou je Iskra Michajlova a začneme pozměňovacím návrhem číslo 1. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Poznací návrh 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 7, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. Poznací návrh 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21 pr... Takže to bylo zamítnuto, protože padá, pokud to bylo eh, eh, ta dvacítka, pokud byla přijata. Takže nyní 21, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 23. Pro? To odpadá. Dobrá. Takže kompromis 5. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 6. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní hlasujeme o celém stanovisku elektronicky. Prosím, zahajuji hlasování. Hlasování zahájeno. Hlasovali jste všichni, prosím. Končím hlasování. A stanovisko bylo přijato. Děkuji mnohokrát. A nyní pokračujeme. číslem 12, to je tedy souhrný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016, všechny oddíly. Tohle to je eh, stanovisko, které navrhuje paní Spiraky. Takže hned přecházíme ke kompromisu číslo 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 7. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 10. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato 11 pro, proti, zdrželi se. To si překontrolujeme, prosím, či kontrolujeme elektronicky pozměňovací návrh 11. Zahajuji hlasování. Odhlasovali jste všichni, prosím. Končím hlasování. a bylo to schváleno. Poznací návrh 12. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 16. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, to si musíme překontrolovat, takže 22 elektronicky. Prosím, zahají hlasování. Končím hlasování. 23 přijato. A, pardon, 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, to si zase musíme překontrolovat elektronicky, 24, prosím, hlasujte nyní. Končím hlasování. Přijato. Nyní hlasujeme elektronicky o celém návrhu stanoviska. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A stanovisko bylo přijato Gratuluji paní Spiraky. A nyní budeme hlasovat o strategii EU pro Jadransko-Jonský region. Spravodajem je pan Jakovčič. Potřebujeme nějaké připomínky. Pane Jakovčiči, přejete si slovo? Jenom bych rád poděkoval všem, kteří se mnou spolupracovali na této zprávě. Je to pro mě obrovsky důležité, protože před deseti lety jsme vytvořili právě tento euroregion Jadransko eh, eh, Jonský a teď vlastně eh, po celé té době konečně máme k tomu zprávu. A takže děkuji všem, kdo se na tom podíleli. Já vám také děkuji a teď můžeme přejít k hlasování a nyní hned začneme kompromisem 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 5. Pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 37. A máme ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti? Není, takže eh, pozměňovací návrh 37 spolu s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9, kdo je pro, pro proti, zdrželi se, přijato. Nyní AFET 6, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Na ní 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, to si musíme překontrolovat. Takže pozměňovací návrh 47 elektronicky. Zahají hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 11. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 55. Máme ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti? Není. Dobrá, takže hlasujeme. Pozměňovací návrh 55 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato? Přijato. Nyní 56. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 57. Pro? a to odpadá. Dobrá, takže kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 58 Návrh 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 13. Pro? Proti? zdrželi se, přijato. Kompromis. 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměnací návrh 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 41, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. AFET 10 pro, proti, zdrželi se, to si překontrolujeme, AFET 10. Elektronicky to překontrolujeme, zahojí hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní 77. Pro, proti, zdrželi se, to si zase musíme překontrolovat. Elektronicky návrh 77. Hlasujte prosím nyní. Končím hlasování. Přijato. Nyní návrh 79 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To si musíme překontrolovat. 79. Elektronické hlasování. Hlasujte nyní, prosím. Končím hlasování. Přijato. Nyní kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 38. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 87. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To si musíme překontrolovat. 87. Elektronické hlasování zahají nyní. Končím hlasování a je přijato. 87 byla přijata. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 98. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 99. Kdo je pro? Proti? zdrželi se. Já myslím, že to bylo přijato. Návrh 102. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 106. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 108 pro. A máme tady kompromis. Kompromis 17. Takže omlouvám se, kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. A nyní návrh 108. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 110 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 111 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 112 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se, přijato. NV2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Chcete si to překontrolovat? Takže hlasujeme elektronicky. NV2. Končím hlasování. Přijato. Nyní pech 22, kdo je pro, proti, zdrželi se. Prosím, zvedejte pořádně ruce. Pech 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Děkuji. A nyní kompromis 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní návrh 117. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 118. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 120. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 121 pro, proti, zdrželi se, přijato. 122, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 123 pro, proti, zdrželi se, přijato. 124 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní Envy 12 pro, proti, zdrželi se, já myslím, že to bylo přijato. Pech 14 pro, proti, zdrželi se, to si musíme překontrolovat, takže tech 14 elektronicky. The, the vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Nyní 133. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pech E. Nikoli pech 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní pech 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pech 15. Pro? Proti? Zdrželi se. Já myslím, že to bylo zamítnuto. Kompromis 19. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 137. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 20. Pro. Proti. Zdrželi se Přijato. Nyní pech 12 pro, proti, zdrželi se. To si musíme překontrolovat elektronicky. Pech 12, prosím. Open. Please vote now. The vote is closed. Končím hlasování. Přijato. 142. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že zamítnuto. Chcete to ověřit? Chcete to ověřit? Dobře. Tak ověříme 142. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Sto čtyřicet tři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Teď nevím, neviděla jsem to. Takže prosím 143 elektronicky, prosím hlasujte. Končím hlasování. Přijato. Pech 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 144. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 145. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. NV10, kdo je pro, proti, zdrželi se, musíme ověřit. NV10, elektronicky, zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. Pech 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. NV19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pech 23. Pro? Ne, ten odpadá. Ne, ne není, není přijat. Musíme hlasovat. Pech, pech 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme ověřit. Peš 23 elektronicky. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. NV26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. NV27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme uvěřit. NV27 elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 24. To je oddělené hlasování na tři části. První část kompromisu 24. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Musíme ověřit. Ověřujeme druhou část kompromisu 24 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Třetí část kompromisu 24, eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Tak teď přejdeme ke kompromisu 25. Oddělené hlasování na dvě části. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď přejdeme ke kompromisu 40. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 183. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, musíme ověřit. Návrh 183. Elektronicky. Zahajuji hlasování. The vote Končím hlasování. Přijato. Kompromis 27 na dvě části. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 192. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 28. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 200. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Návrh 201. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 20, 203. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pech 7. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 205. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 30. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. NV8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvěstě deset. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 31. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pech 8. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. NV4. Pro? pro proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 216. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. NV14. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. NV16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pech 19 pro, proti, zdrželi se, musíme ověřit. Pech 19. Electronic vote to check. The... Hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Please vote now. The vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 32. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pech 13. Pro. Proti. Zdrželi se. Já myslím, že přijato. Ale musíme to věřit. Pech 13. Elektronicky hlasujeme. The vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Děkuji. Tech 13 je přijato. 219. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 220. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 221 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 222 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 33 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 224 pro proti, zdrželi se, přijato. 225 pro, proti, zdrželi se, přijato. 226 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 232. Je to tak? Ano, 232 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 235. 235, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. NV21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. 240. Tady máme oddělené hlasování na dvě části. Požádal o to zpravodaj pan Jakovčič. A rozdal všem e, ten text. Nebo ne? Je to tak přijatelné? Mají to všichni? Můžeme udělat oddělené hlasování? Dobře. Tak první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. 240, první část, elektronicky. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Druhá část návrhu 240, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že zamítnuto. Ano, zamítnuto. 241. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 242. Pro? Proti? Zdrželi se?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 proti, zdrželi se, přijato. 254 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 263. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 265 pro, proti, zdrželi se, přijato. 266 pro, proti, zdrželi se, přijato. 267 pro, proti, zdrželi se, přijato. 268 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. NV2. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. NV3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 12. Pro? Proti? Zdrželi se? Musíme uvěřit. Pozměňovací návrh 12. Zahajujeme hlasování elektronicky. Končím hlasování. Přijato. Návrh 13. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 15. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 16. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 17. Pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pech C pro, proti, zdrželi se, musíme ověřit. Musíme ověřit pech C. Elektronicky zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Přijato. Pech D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pech F. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pech H. Pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Pech I pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pech je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pech K pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pech L pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pech M pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. A teď konečné hlasování o celé zprávě. Prosím, hlasujte elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A právě jsme přijali zprávu. Gratuluji panu zpravodaji, panu Jakovčičovi. A moc krát vám děkuji. Já mám ještě několik bodů, které bych vám chtěla oznámit, prosím. Before, before we finalize the meeting. Ještě než skončíme schůzi, chtěla bych vám připomenout, že jste dostali schrnutí rozhodnutí koordinátorů z dnešního rána. Souhlasíte s nimi? Ano, děkuji. K bodu různé. Má někdo něco? Ne. A další schůze se bude konat 15. října od 9 hodin ráno. Děkuji tlumočníkům. A končím schůzi.